tak bychom eh, měli eh, nabídnout co nejvyšší možné podmínky, například usnadnit také výměnu příkladu osvědčené praxe. Děkuji, debata je tímto ukončena a hlasovat se bude zítra ve 12.30. Další bod na pořadu jednání jsou otázky k ústnímu zodpovězení ohledně iniciativy Small Business Act, krizi a malých a středních podnicích. Nejdříve má slovo paní Cavela jako autorka na dvě minuty, prosím. Děkuji. Výchozím bodem pro tuto otázku byla právě ta velká změna na trzích pro malé a střední podniky, hospodářská krize a také stagnace. Revize Small Business Act konkretizovala tyto problémy. Lépe je osvětlila. Velkým problémem je přístup k úvěrům. Je zde otázka nelegální ekonomické aktivity která postihuje právě nejvíce malé a střední podniky, je to také otázka internacionalizace a globalizace. Jedná se tedy o velmi konstruktivní záležitost a naše otázka chce být konstruktivní. Jak se věci vyvíjely? Jaké členské státy schválily tyto návrhy? Jak situace v současné době vypadá? Teď chci ale zdůraznit, že je zde skutečně tragická, dramatická situace, pokud jde o půjčky pro malé a střední podniky v těch zemích, které zažívají velkou krizi. Hovořím o Portugalsku, o Irsku a přirozeně také o Řecku. Jsme svědky stále větších problematických snah eh, o splacení dluhu. A to poškozuje malé a střední podniky, které nejsou schopny splatit své dluhy vůči bankám. Kupní síla uživatelů klesla až o 50 Takže, pane komisaři, já se teď ptám, neměli bychom vytvořit předpisy společenství, pokud jde o úvěry určené pro malé a střední podniky? Měla by jim být prodloužena lhuta na splácení jejich finančních závazků. A také bychom měli vést politiku, pokud jde o snížení úrokových sazeb. Děkuji paní Cavela a teď je na řadě kolega Tojre. Pane předsedající, vážení kolegové, význam malých a středně velkých podniků je jasný, předseda komise Paroso hovořil, že 99% eh, malých podniků má méně než pět eh, zaměstnanců. S Small Business Act eh, zahájila Evropská unie iniciativu, která si klade za cíl zlepšit podmínky pro podnikání. Na základě toho byla zavedena potřeba hodnocení dopadu a z té vychází, že v jednotlivých členských zemích jsou ty výsledky eh, velmi odlišné. Pouze pět členských států eh, zavedlo toto povinné posuzování eh, podmínek pro malé a střední velké podnik. Osm členských států vůbec toto posouzení neprovedli a zbývající provedli tak polovičatě a my jako liberálové teď chceme, aby Evropská komise se postarala o to, aby toto posuzování dopadu bylo závazné pro všechny členské státy, tak chom kvantifikovali byrokratickou zátěž a potom se pokusili ji pro malé a středně velké podniky snížit. Protože malým a středně velkým podnikům neustále eh, narůstá Eh, komplikovanost eh, vzhledem tomu, že vznikají nové regulace a nové normy. Při všem, co budeme přijímat, bychom měli zohledňovat zájmy malých podniků. A to by se mělo prolínat veškerou legislativu. Měli bychom mít jakýsi integrovaný přístup. Měli bychom v tom postoupit oku zdál jako Evropská unie aby se to v praxi konečně projevilo. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane kolego Teurere. Teď dávám slovo panu komisaři Barnierovi. Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedající, dámy a pánové. Má první slova eh, budou slova omluvy za kolegu Tajanyho, který který, jak víte, sleduje toto téma s velkou eh, s pozorností a s velkou ochotou, ale bohužel eh, se účastní není přípravné schůzky eh, G20 a proto mne požádal, abych jej, abych jej zastoupil, protože to komisář pro vnitřní trh také, také se na to tady týká, takže, vás, takže vám poskytnu naše vysvětlení a budu zde, abych vám naslouchal. Také v prvé řadě chci poděkovat paní Cavale a paní panu Tojerovi, Tojerovi za tuto iniciativu, kdy se obrátili na komisi v této věci ve věci tedy Small Business Act. Eh, můžeme navázat na diskusi o eh, veřejných zakázkách, která právě eh, proběhla nějakých 20 milionů 21 milionů 21 milionů podniků, to má 80% malých a středně velkých podniků, či 90%, které tvoří nejvíce pracovních míst, jsou malé a středně velké podniky, 99%, tkaniva eh, evropské ekonomiky spočívá právě na malých a středně velkých podnicích. To je právě to, co chceme eh, oživit, chceme oživit jejich konkurenceschopnost. Nicméně tyto eh, podniky čelí obzvlášť velkým potížím, zejména v této době, a právě z důvodu své velikosti narážejí na příliš velké množství překážek, které přetrvávají, ať už v oblasti mobility, vývozu, obchodu, i na velkých trzích eh, uvnitř velkých trhů. Proto jsme se s kolegou Tajanem prostřednictvím Single Market eh, Act snažili eh, vytvořit podmínky, které usnadní činnost těm, kdo chce inovovat, exportovat, chovat se mobilně či uplatňovat mobilitu. A konkrétně jsme měli na mysli právě malé a středně velké podniky. Kromě toho je zde celá řada dalších překážek, jako je administrativní zátěž či nedostatek likvidity, obtížný přístup na obtížný přístup k financování, to zde bylo zmiňováno, dále nedostatečná viditelnost na trhu, pokud je o potenciální investory. To vše brání malým a středně velkým podnikům v rozvoji. Pokud je o studii dopadů na malé a středně velké podniky a dopad na trh práce, ty, podle této studie by malé středně velké podniky mohly při zlepšení jejich eh, provozního prostředí přinést další 3 miliony pracovních míst, proto musíme jednat. Eh, navazujeme na činnost od roku 2009, eh, horizontální přístup přizpůsobený potřebám malých a středně velkých podniků vyústil tedy v přijetí Small Business Act a ten umožnil dosažení značného pokroku Zmíním například čas a náklady nutné pro eh, založení podniku, to vše se podařilo snížit. Dále jsme eh, přijali eh, důležité legislativní akty, jak to je směrnice o opožděných platbách či směrnice o přidané hodnotě. Kromě toho je zde tedy test na dopady na malé středně velké podniky, které zmiňoval pan Teurer, který platí od roku 2009, přinesl určité zlepšení provádí se pravidelně u všech legislativních návrhů, které mohou mít dopad na malé středně velké podniky. Potvrdila to také nedávna studie Evropského parlamentu. Takováto zkouška, takovýto test byl například uplatněn právě u směrnice eh, u směrnice pro opožděných platbách a také u balíčku pro normalizaci. Ale jak eh, říká pan Torer, je třeba zacházet ještě dále a z iniciativy pana komisaře Tajaného komise v každém členském státu zorganizuje um, workshop uh, tak, aby se eh, provádění toho testu na dopad na malé střední velké podniky rozšířilo co nejvíce. Eh, při eh, přeskumu Small Business Act od loňské zimy jsme se na komisi snažili snažili tedy o rozšíření tohoto testu na dopadu na malé středně velké podniky. Také pan Baruso na Černové Evropské radě hovořil o směrech, kterými pracujeme, například posílení pojetí mikrojednotky v těchto testech, také zlepšení jejich viditelnosti, Eh, to vše jsou věci, o které usilujeme. Eh, eh, nástroj, který představuje Small Business Act, dámy a pánové, je velmi užitečný pro dosahování koherentnosti našich kroků ve prospěch malých středně velkých podniků a je třeba i doplnit o některé další, další projekty, které tady nejstručně nastíním. První prioritou je program pro konkurenceschopnost malých a středně velkých podniků. Komise navrhla rozpočet 2,7 miliard eur na podporu malých a středně velkých podniků a doufáme v této věci v příštím eh, rozpočtovém výhledu, že budeme moci spol- eh, počítat s podporou parlamentu. V rámci této rozpravy o budoucích finančních výhledech jsme také navrhli zdvojnásobit, zdvojnásobit rozpočet určený na podporu malých a středně velkých podniků. A budeme dbát na to, aby tyto prostředky byly prioritně vynakládány na malé a středně velké eh, podniky v počáteční fázi jejich růstu což je často ta nejzranitelnější, nejkřehčí fáze pro tyto podniky. Tyto prostředky eh, tyto nástroje jsou velmi užitečné, ale také chceme řešit eh, obtížný přístup eh, na trh, jak je k finančním zdrojům, jde jednak o rizikový kapitál, o burzovní trhy a bankovní úvěry. To, jak víte, je téma, které spadá konkrétně do mé do mé odpovědnosti, tedy jednotný vnitřní trh a finanční služby. V rámci Single Market Act jsme eh, navrhli a také příští týden budeme prezentovat studii legislativu, která by podpořila mobilitu fondu rizikového kapitálu v Evropě. A na základě tohoto opatření, či tato studie, budu velmi pozorně sledovat myšlenku vytvoření Evropského fondu rizikového kapitálu spolu se svými kolegy a zejména s panem Tajanem. Také eh, se svými pracovníky pracujeme na snížení Prahu, který eh, zbavuje má středně velké podniky možnosti vstoupit na burzy, také mm, te, pardon, řešit situaci pokladny a také řešit eh, oblast, eh, řešit problém s likviditou. Jak víte, zhoršil se mimo v důsledku krize Eh, přístup malých středních podniků k bankovním úvěrům. Eh, my vedeme dialog s bankami, eh, kterém klademe požadavky. Já také spolu s poslankyně a poslanci budu dbát na to, aby legislativa, kterou vypracováváme, jak jsem to učinila například v červenci, pokud jde o bazilická pravidla, pro obezřetnostní, obezřetnostní pravidla o likviditu kapitálu, abychom tady dbali na situaci malých a středních velkých podniků, které často přímo tedy eh, ve svých obcích, městech je nějakých 8300 bank v Evropě, které, jak víme, mají za hlavní cíl financovat reálnou ekonomiku. My tady sledujeme eh, situace malých velkých podniků, také jejich inovativní roli, to se týká ram, nového rámcového programu eh, pro inovace a výzkum to je horizont roku 2011. Dále zavádíme mechanismus sdílení finančního rizika, opět inovací. Od začátku roku 2012 zavádíme novou akci, která eh, usnadní přístup k pojičkám pro malé středně velké podniky, eh, které provádějí výzkumnou či inovativní činnost. Tato nová facilita, nový nástroj eh, bude zadatován rozpočtem 120 milionů eur. Kromě toho pokračujeme eh, v pracích na eh, zvýšení účasti malých středních podniků na evropských programech financování, zejména strukturální fondy mám na mysli. Jde nám tedy o to, aby malé a středně velké podniky měly lepší přístup v této oblasti, jednak v oblasti malých, pardon, eh, veřejných zakázek, ale Eh, také jde o eh, zlepšení přístupu prostřednictvím nařízení pro strukturální fondy. Naší velkou prioritou je také snižování administrativní zátěže pro malé a středně velké podniky. Máme akční plán pro snížení této eh, zátěže od roku 2012. Jsme na dobré cestě dosáhnout snížení této zátěže, o kterém jsme se zavázali, to znamená 25 Dokonce bude možné tento cíl snad přesáhnout pokud náš návrh kromě mikropodniků pardon, náš návrh eh, učení výjimku pro mikropodniky z učených pravidel bude přijat. Máme i další návrhy pro snížení administrativní zátěže eh, až, na, až o 31 Již návrhy eh, přijaté do posud představují snížení administrativní zátěže nějakých 22 pro malé střední velké podniky a budeme v těchto snách pokračovat. E, další priorita e, komise má v záměru e, prezentovat novou koherentnější strategii pro usnadnější, usnadnění pardon, přístupu malých středně velkých podniků k veřejným zakázkám. O tom jsme před chvílí dlouze diskutovali, nebudu se k tomu vracet. Jde tedy o zjednodušení situace a o to, aby byla také jasně dána priorita ze strany komise a Chceme také usnadnit přístup k mezinárodním, na mezinárodní trhy, jde o reciprocitu, jde o eh, transpozici dohody GPA eh, v komentárním právu, eh, což je záležitost pana komisaře de Guchta. Já s tím o tom budu pracovat. Dále navrhujeme také rozšíření Evropského systému normalizace pro oblast služeb a chceme také vypracovat eh, konkrétní normy pro malé a středně velké podniky. Eh, kromě toho chceme eh, kultivovat kulturu partnerství, a to přímo v terénu. Nemá smysl vypracovat nějakou teoretickou legislativu či ideologickou. Potřebujeme legislativu velmi prakticky orientovanou a zejména těm, kdo předložili tu, tyto otázky k ústním odpovězení, Eh, Single Market Act a těch 12 pák, těch 12 nástrojů, které jsme identifikovali s kolegy a těch 50 eh, tady návrhů 112 klíčových, ale celkem 15 návrhů eh, či projektů provádíme a ve všech případech jde o legislativu, která je proaktivní, která usnadňuje a podporuje činnost malých a středně velkých podniků a Konec konců do toho vstupuje i evropský patent, což je otázka, kterou vy v parlamentu podporujete. E, nyní jsou náklady na e, patent tak vysoké, že často e, znemožní přístup k této věci malým a středně velkým podnikům. Tolik tedy, kolegyně a kolegové, pan Crespo také v rámci komise nedávno jmenovaný sleduje tuto věc spolu s členskými státy spolu s velvyslanci. První eh, zasedání této nové sítě eh, proběhlo 14. září v Bruselu a hlavním tématem, jak víte, byl přístup k úvěrům. Eh, nastavili jsme úzkou spolupráci mezi všemi evropskými institucemi a také vnitrostátními institucemi. To je nutným předpokladem pro to, abychom efektivně prováděli Small Business Act, obecně Single Market Act a všechny tyto iniciativy umožní Eh, malé, malým a středním velkým podnikům překonat krizi a umožní nám všem zvítězit v bitvě o růst a eh, konkurenceschopnost. Eh, za tím účelem všem potřebujeme, aby malé a středně velké podniky sehrávaly svoji roli, my jim to musíme všemi možnými prostředky na pomoci. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři Barniere. A teď mluvčí jednotlivých politických skupin, nejprve paní Benson na jednu a půl minuty. Pan Benson. Děkuji. Já bych eh, chtěl v první řadě poděkovat panu komisaři za odhodlání bojovat eh, za postavení malých a středně velkých podniků. Pod tento pojem eh, spadá celá řada legislativních nástrojů. Tady máme teď na mysli tři klíčové body. Jednak je to přístup ke kapitálu, za prvé, za druhé přístup k trhům a za třetí jde o snižování administrativní zátěže. Je evidentní, že ekonomická recese komplikuje eh, malým podnikům eh, přístup ke kapitálu a já velmi rád přivítám návrh, který Evropská komise má předložit, který by měl zajistit eh, dobré fungování malých podniků a pomoci jim získat si přístup ke kapitálu. Přístup k trhům proto potřebujeme mít dobře fungující vnitřní trh a samozřejmě, že malé podniky se také eh, musí účastnit obchodu s Čínou a s dalšími eh, eh, rychle se rozvíjícími ekonomikami, protože pokud chceme mít hospodářský růst, tak jim musíme pomoci, aby se mohli účastnit těchto trhů. A co se týče snižování administrativní zátěže, tady musíme vyvíjet tlak na členské státy, aby si udělali doma pořádek. Například při eh, aplikaci směrnici o kapitálové přiměřenosti 4 bude určitě potřeba zajistit další prostředky pro banky a to zase bude komplikovat malým podnikům život. Děkuji, pane Bencne. Teď paní kolegyně Toja na jednu minutu. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Krize v Evropě zatáhla do začarovaného kruhu takové věci, jako je produktivita našich podniků. Je to tedy aspekt recese. Pokud je produktivita malých a středních podniků zásadní, tak žádám komisi, aby společně s parlamentem usilovala o to, aby naše dobré principy byly uplatňovány v praxi a aby iniciativy Small Business Act se staly realitou v členských státech. To by se určitě nestalo, pane komisaři, kdyby všechny členské státy začaly uplatňovat směrnici o spožděných platbách. Malé a střední podniky jsou důležité, ale teď nám jde o metodu musíme se opravdu ujistit, že pokud něco uděláme, děláme to skutečně v zájmu malých a středně velkých podniků. Já chci, abychom postupovali opravdu vytrvale při vytváření tohoto rámce příležitostí, který jste nastínil. My si ceníme toho, co dělá komise. Jsme připraveni s rozpočtem a s dalšími záležitostmi, abychom vás podpořili. Pokud je o úvěry, musíme hovořit jasným jazykem s, bank- s bankami, protože musíme pomoci malým a středním podnikům Řečník je přerušen. A teď má slovo kolega Watson na jednu minutu. Děkuji. Já vítám návrh komise a chtěl bych také poděkovat zpravodajům za jejich práci. Malé středně velké podniky jsou základním kamenem naší ekonomiky. Vytvářejí pracovní místa, vymýšlejí inovace a v budoucnosti z nich vzniknou velké podniky. Často se eh, jejich postavení přehlíželo, zejména ze strany sociálních partnerů. A klíčem k jejich úspěchu je přístup k financování. Evropský investiční fond byl významný ve své pomoci malým podnikům, zejména v mém volebním okrsku. A já jsem rád, že pan komisař je ochoten zvážit nové možnosti rozvoje. Pane kolego, Vocné, pan kolega Martin na vás má otázku. Já jsem vás e, vůbec nechtěl přerušit, chtěl jsem se vás nejprve vyslechnout a potom vám položit otázku. Takže přístup k financování, ten je eh, velmi důležitý. Je potřeba zajistit, aby až budou rekapitalizovány naše banky, aby znovu začaly uvěrovat malé podniky. A my vítáme návrhy komise také týkající se opožděných plateb. A kromě toho doufám, že komise udělá ještě něco s tím, jak zjednodušit režim DPH v přeshraničních transakcích. Já jsem Samrtnu byl nedávno na návštěvě a bylo mi řečeno, že teď eh, platí 27 různých prahových hodnot DPH. Eh, při vyučtovávání. A já doufám také, že eh, bude eh, posuzování, budou posuzovány dopady na zaměstnanost malých a středních podniků. A teď kolega Martin. Pane kolego Vocne, vy jste zkušený poslanec, jste také znalec Číny. Co byste řekl k jakému pokroku došlo za, vaše, za dobu vašeho působení v Evropském parlamentu? Myslíte si, že jsme byli svědky nějakého pokroku, anebo že je to pořád stejné? A když to porovnáte s Čínou, tak je možné říci, že ty, jsou, ty malé podniky jsou tam méně regulovány než například v Evropské unii? Kolega Watson? Já jsem Eh, rád za tuto otázku. Já jsem působil v Číně jako finančník a i eh, tam jsem byl svědkem toho, s jakými problémy se potýkají malé podniky. Samozřejmě, že jsou v určitém smyslu méně regulovány, ale zase se musí potýkat s jinými problémy, které u nás eh, nejsou. Já si myslím, že máme dobrý základní rámec pro podnikání a doufám, že nyní komise zohlední i tyto investice, zohlední eh, širokopásmé připojení, zohlední podporu obnovitelných zdrojů energii tak, aby, bylo, eh, aby se těmto podnikům lépe dařilo. Děkuji vám, pane Vocne. A teď na minutu pan Nicholson. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. musím říci, že eh, si velmi uvědomuji, o co jde, protože eh, u nás v Irsku eh, je 99% podniků velmi malých a v současném období je pro ně podnikání velmi obtížné vzhledem k recesi. Ale podniky mají obtížné postavení v celé Evropě. Musí se potýkat s různými tlaky, například mají problém s uvěrováním a u nás je to asi eh, nejhorší. Další eh, problém se týká byrokracie a mě by zajímalo, jestli by komisař nemohl odpovědět na to, jaká je efektivnost Small Business Act a jestli si myslí, že eh, toto posuzování dopadu bude mít nějaký efekt. A dále jsem chtěl říci, že musíme být opatrní v Evropě, abychom nepřijímali pořád nové normy a tím přepustili naše místo jiným, kteří tak neregulují. Děkuji vám, kolego Nikosne. Teď pan Bytykofer na tři minuty. Mikrofon. Pane předsedající, vážení kolegové, Small Business Act je hezká věc, ale není to žádný zákon, je to spíše prohlášení. Kdybychom chtěli, jak říkal pan Tojre, abychom eh, byli vzorem pro střícnost vůči malým podnikům, tak musíme dbát na několik základních věcí. Jde jednak o peníze a potom jde o rozhodování a já bych tomu chtěl říct něco více. Jde například o vzdělávací, pardon, výzkumné programy. Já nevím ani, kdo to má na starosti u Evropské komise. A pořád není jisté, jakou budoucnost budou mít tyto výzkumné programy a programy na podporu inovací protože ty zejména by měly být orientovány na to, aby byly co nejjednodušší pro malé podniky. A dále jde o program konkurenceschopnosti pro malé podniky. Ten by měl konečně začít pořádně fungovat. Ale eh, hlavním kritériem posuzování práce Evropské komise strany parlamentu by neměly být pouze peníze, které jsou k dispozici, ale jde o to, jak co nejvíce usnadnit přístup k těmto programům a ten program na podporu inovací by měl být co nejširší a nejotevřenější. Jak nám řekli zástupci malých podniků, kteří se zúčastnili eh, týdne malých podniků, jedním z hlavních témat, o kterém hovořili, bylo inovace jsou více než eh, pouze výzkum. A i Prostřednictvím takových inovací malých podnicích můžeme přispět k hospodářskému růstu. Nemusí to být vždycky ty velké podniky, které dostanou peníze na na své výzkumné programu. Takže teď je potřeba sledovat komisi, jestli všechna tato hezká slova převede do, e, na skutečnost. Druhá věc se týká strukturálních fondů. Eh, pan Barnier se o tom také eh, zmiňoval. Tady se musí dramaticky zlepšit přístup malých podniků. Musí se více vytvářet místní a regionální partnerství mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a malými podniky. Eh, těch příkladů je určitě celá řada různé inovační eh, kupony, nebo v Cambridge mají výborný, eh, výborné takové partnerství a z těch se můžeme poučit. A nakonec i řídící struktury by měly být více zapojeny do rozhodování. Je politování hodné, že se komisi nepodařilo více zapojit eh, malé podniky do rozhodování a dát jim hlasovací právo. Děkuji. Teď na jednu minutu kolega Provera. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit o území, které nejlépe znám, a sice o severní Itálii. V této chvíli největším problémem pro naše malé a velké, středně velké podniky je přístup k úvěrům. Je to důležitější než administrativní zátěž a mezinárodní konkurence, především čínská. Banky musí rekapitalizovat a, a musí vybírat zpět dluhy a už neudělují úvěry malým a středním podnikům, které jsou příliš malé na to, aby měly vlastní mění nebo aby mohly poskytnout záruky. Tím pádem nejsou schopny přispět k ekonomickému oživení země i přes svou dobrou vůli. A proto je důležité rozšířit mechanismy pro úvěry pod různými formami, v různých podobách, aby se pomohlo malým a středním podnikům a zlepšila se informovanost o disponibilitě různých eh, finančních nástrojů, například strukturálních fondů, protože bez peněz není výzkum, není obnova strojního zařízení, není možnost investovat a není možné přispět k blahobytu země. Děkuji panu Proverovi a teď eh, na minutu a půl kolega Martin. Děkuji, všichni to dobře známe. Všichni už všechno řekli, ale já bych se nechtěl eh, k něčemu připojovat, ale chci se obrátit na pana komisaře a pochválit ho. Myslím si, že to, co jste přednesli, je důležité, je správné, ale eh, ještě není to úplně srozumitelné, protože malé podniky vnímají obrovský rozpor mezi tím, co Evropská unie říká a tím, čeho je vůbec schopná dosáhnout, protože neustále říká, že chce snížit byrokracii a zlepšit přístup k veřejným zakázkám. Ta čísla známe, jenom 34% všech vypsaných veřejných zakázek v Evropské unii eh, dosáhne až k těm malým podnikům, přestože je jejich eh, postavení v ekonomice mnohem větší. A proto je určitě důvod, což souvisí s vašemi konkrétními kroky. Je možné se na to dívat optimisticky. Já jsem byl členem výboru pro hospodářství, kde jsme měli statistiky o přístupu eh, malých podniků ke kapitálu a myslím, že to, tyto nedostatky vždycky souvisely s nedostatkem informovanosti. Eh, mohli byste zlepšit eh, informace na vašich webových stránkách nebo připravit různé manuály, jak se vypořádat se všemi předpisy. Já bych byl rád, kdybyste se této oblasti ještě více specificky věnoval. Děkuji kolegovi Martinovi a teď kolegyně Castillo Vera. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Až dosud eh, když se hovořilo o malých a středních podnicích, tak jsme se zaměřovali na finanční témata, to znamená nedostatek likvidity, problém s přístupem k úvěrům, protože to je skutečně ten hlavní problém. Je to problém z hlediska vlády, malých a středních podniků i všech podniků vůbec, i z pohledu bank. A především je to problém každého občana. Ale dovolte, abych se já zaměřila na rozměr, který mně připadá strategicky zásadní a byl zde zmíněn pouze částečně. Týká se to vnitřního trhu. V uplynulých týdnech evropské instituce zdůrazňovaly, že je důležité rozhodně postupovat a dále rozvíjet vnitřní trh jako strategický faktor pro ukončení krize. Pokud se dnes díváme na vztah mezi vnitřním trhem a malými a středně velkými podniky, vidíme, že pouze 23% malých a středně velkých podniků eh, působí za svými hranicemi a pouze 13% vyvíjí činnost mimo své území. Takže si můžeme udělat jasnou představu o tom, jaké je v této oblasti ještě deficit. Je velmi obtížné čelit legislativní fragmentaci a rozdrobenosti v tak základních prvcích vnitřního trhu. Když si malé a střední podniky postaví na jednu stranu náklady a na druhou stranu výnosy, tak je pro ně velmi obtížné překlenout finančně tuto rozdrobenost pravidel, které platí na vnitřním trhu a toto musíme vyřešit. Děkuji a nyní kole eh, paní Merkis na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, eh, dnes zde hovoříme o tom, jak postupovat v době krize. Je třeba se zaměřit na malé a středně velké podniky a nemáme na mysli pouze finanční podporu, finanční prostředky, i když to je samozřejmě důležité. Je třeba se zaměřit také na eh, proškolování, vzdělávací programy, Eh, o to, na to, abychom inovace pouze nevytvářeli, ale také uváděli do praxe. Hodně se hovoří o výzkumu, ale méně už o inovacích a malých a středně velkých podnicích. Je třeba se zaměřit eh, také na celou eh, finanční oblast. Lidé hovoří o tom, že jsou potřeba i malé částky kapitál obchodních andělů či rizikový kapitál, ale myslíte, že tyto, tyto typy kapitálu mají pokryt všechno? Často jsou to začínající podniky, které potřebují pouze menší částky, ale eh, a také lidé či podniky, které začínají na podruhé, nepotřebují dostat příležitost. Pan komisař Tajany eh, říká, že pokud je o, o to dát tuto druhou šanci, podmínky nejsou příliš dobré. Co můžeme udělat s tímto problémem? Eh, můžeme eh, zlepšit náš přístup v této věci? Děkuji. Děkuji. A nyní kolega Gler na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Pane předsedo, oblast malých a středně velkých podniků je jádrem jak irské, tak evropské ekonomiky. V Irsku si čtvrtina z milionů malých a středně velkých podniků zaměstnává obrovský počet pracujících a přispívá eh, daněmi a také na sociální pojištění, sociální zabezpečení. Platí to i v mém volebním okresku eh, na západu Irska. A tento sektor tedy nejvíce čelí administrativní zátěži a špatnému přístupu Eh, k bankovním úvěrům, proto mnoho životaschopných podniků eh, má problémy s tím zvládat eh, své platby. Hodně se tu hovořilo o byrokracii, která i nadále brání tvorbě pracovních míst. Musíme to řešit na evropské úrovni. Předseda Barroso ve, své, ve svém projevu o stavu Unie zde v loňském roce slíbil, že budeme snižovat administrativní zátěž

A nyní eh, kolega Morganti na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Všichni dobře víme, jaký význam mají malé a středně velké podniky v evropském hospodářství a je tedy správné, že jsou v centru zájmu Unie. Často se jako hlavní problém pro malé a střední podniky uvádí přístup k úvěrům. O tom jsme dnes široce hovořili. Se vstupem Bazilej 3 v platnost eh, se to ovšem může stát ještě nákladnějším. Bazilej 3 počítá s vyššími kapitálovými požadavky pro banky, což by znamenalo, že by ještě narostly náklady na financování a postihlo by to především malé a středně velké podniky. Když se uvědomíme, že půjčky malých a středně velkých podniků jsou ty, které jsou nejméně rizikové, neměli bychom naplánovat zvláštní nástroje, abychom tento problém vyřešili. Abychom byli konkurenceschopní, musíme inovovat, ale můžeme inovovat bez zdrojů, to není možné. Děkuji kolegovi Morgantovi a teď je na řadě pan Bronz na jednu minutu. <clears throat> Děkuji. Jenom 10% malých a středně velkých podniků vyváží své produkty do jiných členských států a ještě méně mimo Evropu. Eh, mnoho malých a středně velkých podniků má, jsou skutečně malé, má málo zaměstnanců. Radíme čínským podnikům, radíme s přístupem k rizikovému kapitálu, ale ti všichni jen málo, jen neradě investují do velmi malých podniků. Když se tážeme malých středních podniků, co si přejí od vlády či od EU, neříkají to a to poradenství, tuto záruku, garanci úvěru a tak dále, či toto proškolení, ale chtějí prostě eh, méně regulace, eh, náklady Dělat na odvoj pro britské podniky byly 140 milionů eur. Eh, opravdu u nás je prostředí přeregulované. Eh, tyto zmiňované iniciativy obsahují krásná slova, eh, ale jsou více o evropském dogmatu než o skutečně příznivém prostředí pro e- evropské podnikání. Děkuji vám, paní Sartori, na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že v těchto uplynulých eh, dvou letech, které byly tak těžké pro evropskou ekonomiku, naše malé a středně velké podniky, i když pocítili krizi, především pokud jde o zaměstnanost, eh, tak eh, velmi dobře odolali a i nadále jsou páteří evropské ekonomiky. Z různých údajů, které jsem měla k dispozici, mně připadá především jeden velmi zajímavý. Malé a středně velké podniky, které sídlí a fungují a působí v členských státech, které jsou lídry v oblasti inovace, se rozvíjí mnohem rychleji než ty, které působí v členských státech, které se příliš nezaměřují na inovace. A to je právě cesta, kterou si zvolila Evropa v rámci strategie 2020. Role, kterou chce dát inovacím, je správná. Musíme ale usilovat o to, aby inovace přinášela konkrétní výsledky a to mnohem rychleji, než jsme očekávali v roce 2009 a před rokem 2009. Musíme také dosáhnout toho, aby členské státy dodržovaly své závazky, uplatňovaly směrnice a zjednodušili život našim malým a středně velkým podnikům. Z vystoupení komisaře, kde bylo poukázáno na významná čísla spojená s malými a středně velkými podniky v Evropské unii, mě zaujal především jeden údaj. A sice, že bychom chtěli dát druhý dech, druhou šanci těmto podnikům. To by byl objev pro všechny. Děkuji paní Sartori a teď na minutu kolega Kudaš. Děkuji, pane předsedající. Hospodářská a finanční krize má obrovský dopad na působení evropských malých a středně velkých podniků, brání rozvoj nových inovativních podniků. V Rumunsku 50 malých a středně velkých podniků mělo v roce 2010 horší výsledky než v roce 2009 a celkové hospodářské klima je vnímáno jako e, jako nepříznivé ze strany 75 malých, procent malých a středně velkých podniků. Vzhledem k tomu, jak velký je jejich význam pro e, evropskou ekonomiku a evropskou zaměstnanost, a vzhledem k tomu, že 67 všech pracovních míst vytvářejí e, v Evropě právě malé a středně velké podniky, měli bychom pamatovat na jejich rozvoj, měli bychom zajistit přístup k financování, měli bychom se postarat o to, aby jejich činnost na evropském trhu nebyla stěžována byrokracií. Domnívám se, že příliš mnoho investujeme do záchrany evropských bank, eh, ale pracovní místa a hospodářský růst vytváří právě malé a středně velké podniky. Děkuji panu Kotašovi a teď eh, pan Rinaldi. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové, pane komisaři. Já myslím, že kdybychom dnes si mohli v tomto sále vyslechnout eh, malého podnikatele, tak eh, bychom možná slyšeli ještě horší věci, než které se zde popisovaly. Především ty údaje, které popisovaly tento sektor, je důležitý pro evropskou ekonomiku. Hovoříme o takových věcech, jako je pomoc při internacionalizaci, snižování administrativní zátěže. Hovořili jsme tak o tom, o těch různých prazích eh, pro placení DPH. Hovořili jsme také o strukturálních fondech, které nejsou využívány v našich zemích tak, jak by využívány být mohly. A také jsme hovořili o přístupu k úvěrům. Není možné, aby Evropa rekapitalizovala banky a neuložila jim přitom podmínky, k tomu, aby usnadnili přístup k financování tak důležitému sektoru evropské ekonomiky, jako jsou malé a středně velké podniky, které dnes jsou vykořišťovány a vyloženě škrceny a dušeny úvěrovými institucemi. Děkuji panu Radovi a teď na jednu minutu kolega Paška. Děkuji, Děkuji za slovo, pane předsedající, vážený pane komisaři. Zjištění z posledních studií potvrzují, že navzdory rozsáhlým e, činnostem a intervencím evropských institucí se podmínky pro podnikání malých a středně velkých podniků zatím nezlepšují. Většina členských států problematiku kvality legislativního prostředí pro činnost malých a středně velkých podniků vyhodnocuje pouze formálně. Ani s implementací evropského práva e, v této oblasti si velké starosti nečiní. Vzhledem e, ke kritické hospodářské situaci v Evropě bychom měli důrazněji působit na členské státy, tak aby odstraňovaly nadměrnou byrokratickou zátěž. Vždyť drobný eh, živnostník, například pekař či provozovatel restaurace, musí pravidelně podávat různé podrobné výkazy až šesti státním institucím. Na každou změnu v podnikání potřebuje absolvovat eh, nové schvalovací řízení a tedy oběhnout tři nebo i více státních úřadů. A jak je to v zemích, eh, kterým dnes závidíme jejich hospodářský růst? Tam se drobný živnostník podniká, platí daně a to je vše. Zkusme tedy i my zjednodušit mechanismy pro drobné podnikání. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Paškovi. A teď je na řadě kolega Obermajer na jednu minutu. Pane předsedající, všichni eh, říkají, že chtějí pomoci malým podnikům. Eh, byla pro ně připravena iniciativa. Nicméně poté, co byla přijata bazilická pravidla pro kapitálovou přiměřenost, tak se jim jenom ještě stížilo uvěrování. Ze studií víme, že eh, malé podniky se špatně uplatňují v mezinárodním obchodě. Myslím, že se nepodařilo ani snížit byrokratickou eh, zátěž. 99% evropských podniků je malých a zaměstnávají také nejvíce pracovníků. Pouze 10 nebo 20 jich je schopno vyvážet. A proto by možná se mělo přistoupit k renacionalizaci velkých koncernů, eh, tak aby se zlepšily podmínky eh, pro malé. Děkuji. Pan kolega Rybik na minutu a půl. Děkuji, pane komisaři já si eh, myslím, že nejpregnantněji to vyjádřil slovenský ministr financí Mikloš, když říkal, že malé podniky jsou přesně ti, kteří zaměstnávají lidi a eh, vytváří hospodářský růst. Právě ti lidé, kteří na sebe berou toto riziko, by měli mít naši podporu a zejména potřebují likviditu aby mohli poskytovat služby a vyrábět výrobky, které zákazníci chtějí. A když se jim daří to prodávat, tak eh, je ta firma bonitní a díky své bonitě potom má přístup také k úvěrům. A myslím, že od toho se odvíje zejména konkurenceschopnost našich podniků. Musíme vždycky zvažovat, jestli jim pomáháme při zvyšování konkurenceschopnosti na globálních trzích. Musíme zajistit například i Eh, technickou přípravu. Eh, když si jenom vezmeme, kolik eh, odborných profesí existuje ve stavebnictví, inženýrů, architektů a další, kteří by mohli vytvářet přidanou hodnotu. A musíme se podívat také na otázku toho, jak jsou zdaněni. Víme, že daň z právnických osob je 10% v Bulharsku, zatímco v Řecku je 40%. A potom e, se ty podniky brání tomu takové daně vůbec platit. Já si myslím, že bychom se měli v Evropě dohodnout na nějakém optimálním zdanění e, právnických osob. Děkuji. Pane Rybigu, teď je na řadě kolega Karinč minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. Stále dokola se hovoří o krizi, všichni zmiňují slovo krize ale měli bychom se začít zamýšlet nejenom nad příčinami krize, nad bankami, nad státním dluhem, ale nad tím, jak hledat východisko z krize. To bude možné, až budou tvořena pracovní místa, která budou pohánět hospodářský růst, ale kolegyně a kolegové, tato nová pracovní místa nebudou vytvořena v bankovním sektoru ani ve velkých podnicích. Nová pracovní místa vzniknou v malých a středně velkých podnicích, které již nyní zaměstnávají více jak 90 milionů lidí v Evropě. Abychom tedy překonali krizi, musíme věnovat více pozornosti tomuto sektoru malých a středně velkých podniků. Proč? Především proto, že tyto podniky se mohou daleko snáze přizpůsobovat a vyvozovat ponaučení z vlastních eh, chyb. Dále dokáží rychleji reagovat na změny na trhu. A do třetice, a to je podle mého nejdůležitější, budou první oblasti, kde budou vznikat pracovní místa, budou prvními, kdo budou nabírat eh, nové pracovníky. Co tady můžeme učinit, abychom pomohli tomuto sektoru? Tři věci. Za prvé, ponechat eh, své hranice otevřené, dále poskytnout jim finanční příležitosti prostřednictvím rizikového kapitálu a půjček a dále snižovat administrativní zátěž, která představuje překážkou rozvoje těchto podniků. Pomožme těmto podnikům, oni nám pomohou ven z krize. Děkuji. Děkuji, pane Karenši. A teď eh, na minutu a půl pan Kelly. Děkuji, pane předsedající. Je důležité, že dnes projednáváme toto téma, vzhledem k tomu, že běží jednání s radou. 22,5 milionů nezaměstnaných v Evropě, ale 23 milionů malých a středně velkých podniků. Kdybychom se ptali jedno, malých a středně velkých podniků jednotlivě, zda mohou vytvořit pracovní místa, myslím, že mnoho z nich by vám řeklo, že za správných okolností jistě ano. A jedným, jedním, eh, jednou z těch podmínek je přístup k úvěru, k úvěrům, jak se zde hovořilo. Eh, banky byly sice zrekapitalizovány, ale stále méně pomáhají malým a středně velkým podnikům, dokonce jim neposkytují ani minimální kontokorent. To je opravdu nepřijatelné. Pan komisař také v minulé rozpravě správně upozornil na potřebu jednodušších, eh, jednoduššího regulativního prostředí pro malé a středně velké podniky, eh, podpůrného prostředí v oblasti veřejných zakázek a také byl zmiňován rizikový kapitál. Eh, v této věci zaostáváme zejména oproti USA a určitě se zde skytá příležitost pomoci ekonomice a přispět k inovativnímu prostředí. A dále, pokud pokud je elektronický obchod, existují různé statistiky, ale určitě jde opět o skvělou příležitost, jak na pomoci hospodářství malým a středním velkým podnikům i klimatu. Děkuji. Děkuji panu Kellymu. A teď Catch the Eye jako první pan Schwab. Vážení kolegové, malé podniky budou mít prospěch zejména z pravidel, která budou platit stejně pro všechny. A v Evropě nemáme ještě single market governance, což jsme doufali, že se podaří, protože ještě nebyla přijata všechna opatření. Ty, ta pravidla jsou pořád eh, tak eh, vágní a obecná, že eh, se nesouvisí situací konkrétních podniků. A my jsme se prostřednictvím eh, směrnice ochraně spotřebitelů snažili usnadnit a harmonizovat pravidla pro ty, kteří chtějí poskytovat své služby nebo prodávat své výrobky jinde než ve svém eh, původním českém státě. A myslím si, že takový přístup má smysl. Ty podniky chtějí co nejjednodušší jednotná pravidla a tímto, touto cestou bychom se měli v budoucnosti vydat. Děkuji, pane Švábe. A teď kolegyně Hanslík na jednu minutu. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, jsem stínovou zpravodajkou za EPP ke směrnici o opožděných platbách a ráda bych se vrátila k tomuto tématu. Existuje stále obrovský nepoměr v situaci malých a středně velkých podniků v různých členských státech. Je mnoho případů, kdy situace jež byla nesmírně obtížná eh, v předchozím období, ale není se dále zhoršila. Vezmeme-li počet statistiky, skladáme, že pouze pro malý počet malých a středně velkých podniků se situace zlepšila. S potěšením eh, jsem vyslechla vaše slova o tom, že budete eh, apelovat na pana komisaře Tajaného, aby byla skutečně prováděna ustanovení, o této, ustanovení této směrnice o požděných platbách. Eh, jsem si jistá, že naše malé střední velké podniky budou rády, když jim budou jejich faktory propláceny včas. Děkuji paní Hanslik a teď paní Bašesku. Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že malé středně velké podniky jsou hlavním zdrojem tvorby pracovních míst, přispívají k hospodářskému oživení a oživení růstu v Evropské unii. Small Business Act má za cíl oživení podnikatelského ducha v samostatných podnicích, podpoření, podpoření také konkurenceschopnosti. Myslím, že třeba také zlepšit kvalifikovanost sektoru a šířit osvědčené postupy v Evropě. V mé zemi eh, máme program, eh, který eh, pěstuje podnikatelské schopnosti mladých. Je třeba podpořit také má středně velké podniky podporovat k přístupu k finančním prostředkům. Je třeba poskytnout takové evropské prostředky na propagaci jejich produktů a služeb. Stimulační pobytky pro malé středně velké podniky v Rumunsku pomohly zachovat nějakých 300 tisíc pracovních míst. Zároveň má země je jednou z těch které podnikly iniciativní kroky ke zlepšení eh, přístupu k financím pro malé střední opakovník tím, že poskytujeme státní záruky. Děkuji. Teď eh, kolega Luhan na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, vážení kolegové. V roce 2008 eh, byla přijata iniciativa Small Business Act. To bylo velmi příznivé pro podnikatelské prostředí v Evropě. Podmínky se zjednodušily. Nicméně já bych nyní chtěl hovořit o statutu soukromých společností. Víme, že eh, takové společnosti mohou působit volně ve všech členských zemích bez omezení, pokud si zvolí tento status a díky tomu mohou podnikatele ušetřit náklady a vyhnou se zbytečné byrokracie. A já si myslím, že právě v těchto těžkých eh, dobách bychom měli přemýšlet nad tím, jak pomáhat podnikům a měli bychom se dohodnout na eh, tom, jak umožnit co nejvíce podnikům se zaregistrovat jako European Private Company. A pokud bychom přijali také eh, něco podobného v oblasti smluvního práva, tak bychom ti mohli posílit eh, malé podniky. Paní Swinton? Thank you. Welsh... Děkuji. Eh, u nás ve Velsu eh, já velkou část pracovních míst vytvářejí malé a středně velké podniky. Já velmi vítám to hodnocení dopadů a, a další iniciativy, ale přesto všechno jim to nepomáhá v současné době, v době recese. Mají problémy s financováním a vzhledem tomu, že Eh, ty cíle eh, by, nebo splnění těch cílů by mohlo zlepšit jejich konkurenceschopnost, tak eh, si myslím, že by Evropská komise měla um, povzbudit regionální úřady k tomu, aby poskytovali přímo tyto prostředky malým podnikům prostřednictvím ehm, prostředků ze strukturálních fondů. To by mohlo mít obrovský dopad na přijímání nových pracovníků. Ano, malé podniky potřebují méně byrokracie, ale potřebují také více přímé pomoci a já si myslím, že bychom měli lépe koordinovat naše hospodářské politiky, abychom oživili hospodářský růst. Děkuji kolegyni Swinburne a na konec Sketch paní Galpec. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, tento balíček opatření pro malé a středně velké podniky a všechny otázky, které zde dnes byly řešeny, nám jasně ukazují, že máme před sebou ještě dlouhou cestu. Musíme toho ještě mnoho udělat, aby malé a středně velké podniky skutečně působily v prostředí, které jim bude v Evropě nakloněno a bude umožňovat růst malých a středně velkých podniků. Situace v Evropě je opravdu závažná. Jde o to, že Krize vedla k tomu, že malé a střední podniky mají ještě těžší přístup k financování a ty nejinovativnější malé a středně velké podniky trpí následky této krize. Východisko z krize bude na velké, z velké části záležet na tom, aby ty nejmenší podniky, které vytvářejí 99 všech evropských podniků, mohli obnovit svou činnost a jak bychom jim mohli pomoci, jakým způsobem jim dáme nástroje, které jim pomohou eh, oživit svou činnost. Já proto tedy podporuji všechna administrativní opatření na zjednodušení administrativní zátěže. Děkuji. Já děkuji kolegyni Galpelc a na závěr této rozpravy udělí slovo panu komisaři Barnierovi. Děkuji, pane komisaři, děkuji vám všem za vaše otázky a poznámky, které jsem si vyslechl s velkým zájmem a které rozhodně vyřídím svému kolegovi panu Tajanimu. Telegraficky se pokusím odpovědět vám všem. Jak říkala paní Sartori, a já to řeknu obecně, řada problémů, na které narážíme, pokud jde o malé a středně velké podniky, vycházejí z kontextu, z národních ekosystémů, pokud jde o byrokracii, administrativu, fiskalitu. Musíme tedy také jednat eh, na úrovni členských států a především tedy na úrovni členských států, než no začneme jednat na evropské úrovni. Pokud jde o malé a střední podniky, tak zde máme text, který teď eh, je ve druhém čtení v radě a v únoru by měl dorazit sem. Jedná se o text o mikropodnicích. Hovořilo se zde také o kompetenci členských států a paní Swinburn před chvílí zmínila také otázku velmi malých podniků, kterým musíme věci usnadnit. Mnozí z vás, například pan Benson, Provera, Rinaldi, paní Galpelše se zmínili o otázce financování. I ve svém úvodu jsem o tom hovořil. A potvrdím znovu svá slova, pokud jde o financování, financování pro vývoz a tak dále, úvěry. Bazilická pravidla pro všech 8300 bank, mnozí z nich, mnohé z nich jsou eh, třeba družstva nebo malé regionální banky, které fungují jen tak, že uplatňují tato pravidla. A my musíme sledovat dopad uplatňování těchto pravidel a rekapitalizace. Pan Tajány na toto téma internacionalizace malých a středně velkých podniků předloží 9. listopadu zvláštní sdělení. Chci také říci, předsedu Vocnovi i panu Rybigovi, když jsme tady hovořili o fiskalitě, že můj kolega Šemeta předloží na konci roku 2011 zelenou knihu, která se bude zaměřovat na tuto otázku, tedy na zjednodušení pravidel pro DPH, především pokud jde o přeshraniční styk. Paní Merky se zmínila o druhé šanci pro čestné podnikatele, poctivé podnikatele a také o otázce eh, těch úpadků, nezaviněných úpadků. Eh, alespoň tedy z hlediska veřejného mínění je zde velmi úzký vztah mezi úpadkem podniku a podvodem. V roce 2010 eh, komise řekla, že toto je jeden z hlavních problémů, jedna z hlavních překážek pro eh, druhou šanci. Členské státy tedy musí stanovit eh, lhůtu maximálně tří let pro rehabilitaci těch podnikatelů, těch tedy čestných podnikatelů, kteří dospěli k úpadku, jejichž podnik tedy zkrachoval, než by tedy mohli znovu eh, začít eh, podnikat. Chci říct také panu Kellymu, že v rámci Single Market Act navrhnu opatření na podporu mobility rizikového kapitálu. Když jsem se v Mnichově setkal s malými a středními podniky, které potřebují tento rizikový kapitál, a tak jsem si uvědomil, že právě díky tomuto pasu umožníme nebo usnadníme pohyb tohoto rizikového kapitálu. Paní Toja a paní Hanzlík eh, hovořili o opoždění plateb a, plateb a o správném uplatňování této směrnice. Můj kolega Tajany apeloval na všechny členské státy, aby dbali na uplatňování pravidel této směrnice o opožděných platbách. Chci také si panu Luhanovi, že stejně jako ve všech ostatních oblastech, a já se k tomu vrátím ještě v detailech, ale nemáme tolik času, s panem Tajanem i s panem Šemetou se snažíme o to, abychom měli specifickou legislativu pro malé a středně velké podniky. Před chvíli jsme hovořili o veřejných zakázkách, k nímž by měli mít eh, lepší přístup. Pan Nicholson hovořil o byrokraci. Kdybychom eh, hledali dobře, tak najdeme byrokracii i mimo Brusel. Samozřejmě v Bruselu byrokracie je, pravidla můžeme zjednodušit, my se o to snažíme ve všech legislativních textech, ale myslím si, že bychom měli vynaložit úsilí na to, abychom omezili byrokratickou zátěž také na národní úrovni. Pan Gallagher i pan Nicholson si mohou být jistí, že my vypracováváme tento text pro malé a středně velké podniky. Komise usiluje o omezení byrokracie ve všech svých textech a my o to budeme usilovat i ve všech členských státech. Pan Butikofer hovořil o problematickém dialogu mezi generálním ředitelstvím pro výzkum a pro podnikání. My samozřejmě usilujeme o spolupráci v rámci komise. A Myslím si, že stopu této spolupráce najdete v nových finančních výhledech. Bude zde nový rámec, pane Butikofere, o konkurenceschopnosti malých a středně velkých podniků a bude tady také nový rámec, který by měl usnadnit malým a středně velkým podnikům přístup k prostředkům na výzkum, úvěrům tedy určeným na výzkum. Pokud jde o normalizaci, tak se zde diskutuje návrh pana Tajaniho a já chci potvrdit, že malé a středně velké podniky eh, prostřednictvím institucí, které se podílejí na této práci, na normalizaci nejsou diskriminovány, mají zde své slovo, mohou se vyjádřit. Pan Karinč před chvílí se ptal, odkud eh, bude tedy přicházet růst, eh, kde se vezme. Já si myslím, že když se podíváme na význam malých a středně velkých podniků, 99% ekonomické tkáně, tak si myslím, že růst eh, bude zajištěn právě těmi malými a středně velkými podniky, které se mnohem snadněji přizpůsobí, jsou mobilnější, jsou více schopny čelit krizi. On apeloval na otevření hranic. Ano, hranice musí být otevřeny, ale dámy a pánové, nesmíme být naivní. A Právě proto zde budeme mít ten nástroj reciprocity, vzájemnosti, pokud jde o přístup eh, k veřejným zakázkám ve velkých světových regionech. Pan Obermayer volal po renacionalizaci. A s tím já rozhodně nesouhlasím, pane Obermajere. Pokud půjdete tímto směrem, tak znovu rozdrobíte Eh, vnitřní trh a my potřebujeme obnovit růst a proto potřebujeme velký evropský trh. Když jste v Číně nebo v USA, tak mi věřte, že jediný důvod, proč nás tyto velké země respektují, tak to je ten náš velký trh, těch 22 milionů podniků a půl miliardy spotřebitelů. Já vám tedy říkám, kdybyste se vydal cestou renacionalizace. Vím, že to je ideologie, která existuje, ale nemyslím si, že by byla dobrá pro malé a středně velké podniky. Paní Basesku hovořila o prostředcích na vzdělávání. Ano, to je téma. Měli bychom mít evropskou politiku, protože celé řadě členských států na to není dostatek peněz. Hovořil jsem také o růstu a využiji toho, abych vám řekl, že s panem Teánem pracujeme na jednom tématu, které není snadné protože ještě nedávno to bylo považováno téměř za vulgarismus, když jsme hovořili o e, průmyslové politice, ale já si myslím, že bychom měli znovu nalézt odvahu, kterou jsme měli v počátcích e, evropské historie, e, v době společenství uhlí a ocely. Musíme budovat rezortní průmyslové politiky. Máme zde několik strategických oblastí, biotechnologie, informační technologie nové energie, materiály, doprava. Musíme si dát pouze pozor na tu vzájemnou závislost v Evropě a na to, abychom byli soběstační, abychom nezáviseli pouze na technologiích, které jsou vyráběny jinde. Já jako komisař pro vnitřní trh rozhodně nechci, aby Evropa byla jen zemí, kde se poskytují služby. Samozřejmě potřebujeme služby, ale musíme také zůstat eh, u zemím, kde se také vyrábí a nebudeme pouze spotřebovávat eh, výrobky vyrobené jinde a někým jiným. A proto, a já to říkám osobně, ale pracuji na tom s panem Tajánem, proto potřebujeme nové iniciativy pro průmyslové politiky. Pane Švábe, vy dobře znáte tu práci, kterou jsme udělali společně a se zprávou pana Greše jsme hodně pracovali na této záležitosti. Samozřejmě vás všechny zajímá osud malých a středně velkých podniků, proto vás prosím, abyste se podívali na tuto tabulku, která se týká Single Market Act. Já jsem na tom pracovala asi s desítkou svých kolegů, nejenom s panem Tajánem, ale i s ostatními. Máme zde 12 eh, eh, růstových eh, pak, pak pro růst a asi 50 eh, různých eh, návrhů. Máme zde takové záležitosti, jako je evropský patent. Doufáme, že to se nám podaří dosáhnout eh, v následujících týdnech za polského předsednictví. Zde jsou tedy další návrhy, které by měly být uskutečněny do dvou let. Mnohé z nich už do konce roku nebo začátkem příštího roku. Jedná se o proaktivní kroky, které by měly dosáhnout toho, aby jednotný trh, který je často považován za prostor, kde jsou samé překážky, se stal prostorem příležitostí pro malé a střední podniky. Já nejsem příznivcem ideologických nebo teoretických legislativ. Já si myslím, že malé a střední podniky rozhodně potřebují, abychom jim zjednodušili život, abychom jim usnadnili mobilitu, fiskalitu, financování a právě v tomto smyslu na tom pracujeme se svými kolegy, aby, jak jsem říkal, v době, kdy jsem byl jmenován komisařem. Potřebujeme usmířit malé a středně velké podniky s velkým trhem. Oni si myslí, že velký trh je udělán pro ty největší a já chci, aby se to změnilo a na tom pracuji ve spolupráci s panem Tajánem. To je má odpověď pro pana Švába, ale také pro pana Martina a paní Del Castillo, kteří se zmiňovali o těchto otázkách. Máme internetový portál pro malé a střední podniky, abychom usnadnili jejich informování o všech svých činnostech. A s panem Tejánem se ještě k této záležitosti vrátíme, abychom konkrétně ukázali, jak ve všech oblastech evropské legislativy vytváříme takový určitý kontrakt mezi malými a středně velkými podniky a Evropou. To je způsob, jak bychom měli oživit růst, protože jsem přesvědčen o tom, že právě malé a střední podniky nám tento růst přinesou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji komisaři Barnerovi. Tím je tato rozprava u konce. A jako další bod na našem programu máme jednominutové projevy podle článku 150